Le président de la République de Tunisie. Tuneský président Kai Esepsi. Bitte nehmen Sie Platz. Prosím, usaďte se. Prosím pěkně, posaďte se, dámy a pánové. Pane předsedo, Tuniské republiky, Bejí Kajit Esepsi, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, místo předsedkyně Evropské komise, vítejte, páni ministři, vítejte, dámy a pánové. Eh, máme velikou čest přijmout v našem parlamentu prezidenta Tuniské republiky. Dovolte, abych se s vámi podělil o můj pocit, eh, pane předsedo. Eh, jsem rád, že vás vidím po našem posledním setkání v Tunisu a rád bych znovu zopakoval můj vděk za to vřelé přijetí, které mi vaše země poskytla. Pane prezidente, na začátku našeho zasedání bych si povolil s určitým spožděním dvou dnů vám popřát, protože 29. listopadu 1926 eh, se eh, Máte tedy narozeniny, já říkám 9.0. Il m'a dit euh, neříkejte 90, říkejte 9-0, řekl mi pan prezident, takže vám říkám 9-0. Eh, pane prezidente, tady jste mezi svými přáteli a partnery. Eh, a eh, můžete se spolhnout na naši podporu eh, při rozvoji vaší země. Demokracie zůstává výjimečnou ve vaší zemi v, v, v poměru k regionu. V Tunisku vládne tolerance a pluralismus, pluralita zaručené v ústavě, stát práva, svobody a rovnost v období, kdy populisté se snaží šířit strach v Tunisku, máme místo demokracie. Pane prezidente, drazí kolegové, během své oficiální návštěvy v Tunisku jsem si mohl uvědomit tu šíři výzev bezpečnostních, sociálních i hospodářských, kterým demokratické Tunisko čelí ale víceméně eh, jsem získal přesvědčení, že vaše země navzdory všem potížím, a které má, eh, disponuje obrovskou, obrovským bohatstvím. Máte kreativní, vzdělané lidi, zejména mládež, kteří se jistě zaslouží o prosperitu Tuniska. Mm, a proto můžete počítat s nimi, že vám pomohou provádět reformy, které obnoví důvěru tuneských občanů, místních i mezinárodních investorů, jakož i mezinárodních partnerů, jak na to poukázala hospodářská konference, která se konala ve vaší zemi. Nejste sami na své cestě. Mezinárodní konference o investicích, která se konala v Tunisku, byla silnou demonstrací. E, pane prezidente, vězte, že Evropský parlament bude bedlivě sledovat e, také další spolupráci Evropské unie a členských států. Máme bilaterální spolupráci. E, vy jste byl a my jsme vaším prvním komerčním partnerem a jsme na to hrdi. Rozhodli jsme se jít ještě dále Eh, angažujeme se politicky a konstituovali jsme s vámi privilegované partnerství, protože se domníváme, že je na čase, abychom trvale udržitelným a hmatatelným způsobem eh, projevili důvěru ve strategický charakter našeho vztahu. Otázka solidarity a potvrzení společného postupu pro naši budoucnost to potvrzuje. Pane prezidenta, okolo Středozemního moře. Nikdy nedošlo k takovým společným snahám a úsilím, abychom důstojně mohli žít na obou stranách Středozemního moře. My neseme historickou odpovědnost, abychom zareagovali také na legitimní očekávání vaší země. Mám radost, že byla zahájena nová iniciativa Evropské unie pro prostor mládeže, která projevuje naši vůli podpořit demokratický rozvoj ve vaší zemi, jakož i zlepšuje mobilitu pro mládež z Tuniska. To je nejlepší investice, investice do mládeže, kterou můžeme dělat pro soudržnost celé společnosti. Nemůžeme už si dovolit eh, eh, vydat, se smrt, vydat mladé lidi smrtelným ideologiím, eh, když už nemají žádnou naději. Nemůžeme je nechat stranou. Musíme bojovat tímto způsobem proti extremismu a společně můžeme ukázat, že univerzální hodnoty se stejným způsobem vybojovávají jak v Tunisku, tak tady. A dovolte, abych přivítal iniciativu, eh, které jste se chopil, byl, eh, když jste zahájili výstavu eh, v muzeu v Bardo a zároveň jste vydali prohlášení o soužití kultur a náboženství. To ukazuje věrnost Tuniska, věrnost tuniského lidu a také věrnost úřadu ve spolupráci s námi. Pane prezidente, děkuji vám ještě jednou, že jste nás poctil svou přítomností a máte slovo.